Ehm. Dobrý večer. Znovu zahajuji plenární zasedání. Vyhlásím výsledky třetího hlasování. Konečná hlasování jsou následující. obnovení trestního stíhání předsedy vlády České republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety zájmů. Přijato. Další. Bankovní unie. Přijato. Obecné pokyny pro, příplavu, pro přípravu rozpočtu na rok 2021, oddíl 3, přijato. Východní partnerství přijato. Západní Balkán v návaznosti na summit konatý v roce 2020 přijato. Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letech přijato. správní spolupráce v oblasti daní, prodloužení některých časových lhůt v důsledku pandemie COVID-19. Přijato. Mimořádná dočasná podpora v rámci EZFRV. Přijato. Evropská občanská iniciativa dočasná opatření. Přijato. protesty proti ehm, interinstitucionální vyjednávání OECI přijato. Protesty proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda přijato. Zákon o národní bezpečnosti Čínské lidové republiky pro Hongkong a potřeba toho, aby EU hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu, přijato. Situace v šengenském prostoru po rozšíření onemocnění COVID-19 přijato. A na závěr Evropská ochrana přeshraničních a sezónních pracovníků v kontextu krize COVID-19 přijato. Toto byly tedy výsledky třetího a závěrečného hlasování. Detailní výsledky jste viděli na obrazovkách a budou zveřejněny. Zápis z dnesního zasedání 17., 18., 19. června bude předložen schválení parlamentem na začátku příštího plenárního zasedání. Pokud nemáte námitek, vzhledem k přijatým usnesením, tak jsou tedy přijata. A toto zasedání je přerušeno. Děkuji mnohokrát, hezký večer.